zítra v 18 hodin. A nyní e, jsme se dostali tedy ke konci dnešního zasedání a zítra proběhne zasedání v úterý 20. 23. E, a budeme pracovat v neobvyklých časech od 8.30 do 14.30 a potom od 15 e, do 20 hodin a potom bude krátká pauza na večeři a potom večerní zasedání od 21 do 23 hodin. Eh, pořad jednání